Evropská unie musí jednat postupně a na všech úrovních, aby se jí podařilo dosáhnout větší eh, rovnováhy v obchodních vztazích. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Saifi a další na čtyři a půl minuty pan kolega Žado.